denního zasedání. pokud nejsou žádné námitky usnesení přijatá na dnešním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům které jsou v nich jmenovány. zasedání evropského parlamentu je přerušeno. denní zasedání skončilo. děkuji vám za účast. a wish you pleasant journey back home.